Milé kolegyně, milí kolegové, opět zahajuji naši schůzi. Dnes máme na pořadu jednání velmi důležité téma. Jde totiž o slyšení s Hansem Breuningsem, má se stát eh, novým eh, výkonným ředitelem Evropské agentury pro životní prostředí a za tímto účelem eh, jsme naplánovali slyšení, tak jak je to u nás ve výboru dobrou tradicí. A již předem se na seznam řečníků nechalo zařadit eh, mnoho kolegů a náš postup bude následující. Pan Brennings bude mít hned eh, možnost pronést úvodní projev deseti minut a Poté zahájíme diskusy. vždy minuta na dotaz a minuta, respektive dvě minuty na odpověď a e, je Povolená i doplňující otázka téhož tazatele, tak jak jsme e, to měli v případě slyšení s komisaři. E, ta doplňující otázka bude e, moci trvat asi 45 vteřin a pak dostane pan Bröning si ještě jednou šanci odpovědět. Takže pane Bröning si jste připraven? Pokud ano, můžeme hned vystartovat a využít čas. Takže prosím, jste-li připraven, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, je pro mne ctí a potěšením eh, představit se vám a eh, vstoupit do diskuse s vámi o Evropské agentuře pro životní prostředí. Než ovšem zodpovím vaše otázky, eh, rád bych stručně představil sám sebe a také některé strategické prvky naší agentury a poté ve formátu ping-pongu neboli stolního ten, tenisu zahájíme e, eh, diskusy. Takže k mé osobě. Eh, já jsem se eh, zabýval zejména výzkumem politiky, by, buď, byť mám akademický profil. Ehm, nebyl jsem eh, teoretikem nikdy, spíš naopak. V průběhu posledních 20 let eh, jsem řídil politicky orientovaný výzkum o eh, udržitelném vývoji, o politice boje proti klimatu, změněnám klimatu, ochraně životního prostředí, včetně vývoje metodologie, také integrace ekologických politik a dlouhodobých politik přechodu Eh, moje zkušenosti se vztahují eh, k různým úrovním politiky. Na regionální úrovni jsem se zabýval eh, zejména s územím Flander, ale také jsem se zabýval členskými státy EU. Dále pak jsem se věnoval na úrovni EU i organizací OECD a globální zprávou. V posledních letech jsem publikoval například o ekologických politikách, eh, o roli eh, vlád v této oblasti a tudíž, myslím, mám určité eh, pochopení pro fungování ekologických procesů na úrovni EU i na globální úrovni. Současně a nad rámec akademického výzkumu se zabývám také různými politickými procesy, kde působím jako člen poradních výborů, řídících výborů vládních agentur. Těsně spolupracuji s občanskou společností a také s podnikatelskými kruhy eh, v rámci iniciativ eh, soukromo eh, veřejných a o tématech například udržitelnosti a tak dále. A jsem také koordinátorem výzkumné sítě eh, pro ekologické politiky a jinými slovy 20 let působím eh, v rámci eh, rozhraní mezi politikou a výzkumem. Pokud jde o řídící zkušenosti, tak jsem odpovídal za finanční a osobní nebo personální záležitosti již od roku 1996 a Eh, nyní jsem eh, ředitelem eh, největšího výzkumného ústavu v Belgii s ročním rozpočtem 6 milionů eur a jsem odpovědný za strategickou organizaci, mm, organizaci jako takovou a finanční řízení a také spolupráci s zainteresovanými stranami i to, myslím, eh, odpovídá a eh, ladí eh, s funkcí výkonného ředitele EEA. Já jsem žil a pracoval v mezinárodním prostředí pět let v USA, několik let v Nizozemsku a také jsem působil ve výzkumu ve více než 12 zemích, spolupracoval s vědeckými týmy mezinárodního složení, jsem multilinguální, mluvím anglicky a několik dalších jazyků a navázal jsem velmi dobré pracovní vztahy s americkými a čínskými kolegy v oblasti které se právě týkají Evropské agentury pro životní prostředí. Pokud jde o, mé, o můj řídící styl, tak eh, spolehám zejména na týmy a spolupráci, na to spolehám skutečně velmi v, v profesionálním životě. Pokud jde o Evropskou agenturu pro životní prostředí, tak um, velmi sdílím její vizi, pokud jde o tvrdá data, disponibilitu uh, dat a vyhodnocování politik. Uh, to a inovací. To znamená, že Evropská agentura eh, musí spoléhat eh, na relevantní informace a údaje a je určitým svorníkem eh, mezi politikou a zainteresovanými stranami pokud jde o výzvy a cíle, strategické cíle, jsou tady čtyři. Za prvé zachování kvality a další posilování stěžejních aktivit EEA. EEA má, myslím, velmi dobré výsledky a vysokou výkonnost v těch stěžejních úkolech, ale pokračující pozornost věnovaná těmto stěžením úkolům je nezbytná eh, k zajištění vysoké kvality a disponibility informací, které politici potřebují. Za druhé, podpora eh, dlouhodobé, dlouhodobých eh, základních eh, transi, přechodových politik EU. Tady jde skutečně o dlouhodobé procesy přechodu myslíme na rok 2050 nebo 2030 jako zítřek pro eh, eh, naše rozhodování. Například eh, do toho zapadá i cestovní mapa pro nízkouhlíkovou ekonomiku a tak dále. Myslím, že Evropská agentura by měla reagovat na tuto vlnu politik a strategií přechodu. Měla by odpovědět na to, jaká znalostní základna musí existovat pro zajištění tohoto přechodu a jaké monitorování a eh, výkaznictví je zapotřebí. Dále dimenze občanské společnosti je nutno, že je nutno eh, zařadit eh, působení agentury i do eh, vývoje a života občanské společnosti, tak aby eh, naše politika reagovala na potřeby společnosti a širší, širšího kontextu. To souvisí i s praktikami sociálního vzdělávání, šíření poznatků, vyhodnocování poznatků a tak dále. A pak za čtvrté zajištění propojení se sedmým výzkumným eh, programem, což je důležité v rámci víceletého pracovního programu. Tento sedmý rámcový program se zaměřuje na nízkouhlíkovou ekonomiku, efektivnost eh, energetiky a tak dále a samozřejmě dobrý život občanů. Eh, jde vlastně o pokračování stávajících trendů, jako například implementace, eh, lepší politická koherence, ale spatřují tady i řadu nových cílů, jako například ehm, věnovat pozornost udržitelnost urbanistickému životu, ehm, věnovat se eh, rizikům eh, zdraví, a to souvisí právě také s těmi trajektoriemi přechodu, které jsem již zmiňoval. Myslím, že je také důležité spolupracovat se zainteresovanými eh, stranami řídící. Eh, rada je eh, důležitým pojítkem v tomto ohledu, má kontakty se zeměmi, ale také s komisí a jednotlivými experty jmenovanými Evropským parlamentem a s radostí mohu konstatovat, že pokud jde o Eh, práci na eh, eh, další strategii a pracovní program agentury. More broadly, I think it is very important. Tak se snažím držet krok s politickými a společenskými změnami s cílem zajistit, aby Evropská agentura odváděla užitečnou práci. Pokud jde o vztah s Evropským parlamentem, myslím, že je důležité pokračovat v tradici přímých a konstruktivních vztahů s Evropským parlamentem, zejména s výborem pro životní prostředí, nejenom z důvodu uh, Eh, účelových anebo eh, z důvodu institucionální role Evropského parlamentu. Eh, podle mého názoru i proto, že co by demokrat věřím ve veřejný dohled a veřejnou legitimitu politického procesu. Evropský parlament proto může počítat s mou angažovaností a také s tím, že se budu hlásit k těmto tradicím a vítám Eh, dnešní pozvání a samozřejmě uvítám i příští pozvání eh, do vašeho výboru k diskusi o prioritách. Uvědomuji si, že před námi eh, stojí velké výzvy před celou Evropskou unii, což bude mít dopady na naši agenturu. To samozřejmě souvisí s rozpočtem, ekon- s ekologickými a klimatickými politikami, se širší debatou o roli agentur a řadou dalších věcí. Předpokládám, že v rámci diskusy se některé z těchto věcí objeví. V závěru bych rád eh, řekl, že považuji za ctí moci eh, řídit organizaci eh, takovéto prestiže a kvality a mohu pouze říci, že ujišťuji poslance tohoto výboru, že učiním vše, co je v mých silách, aby, abych dostal vysokým nárokům na kvalitu. Děkuji. Děkuji vám, pane Brojningsi, za tento úvod a nyní můžeme vstoupit do debaty. Jako prvním dávám tuto možnost eh, koordinátorům. Začneme Richardem Zebrem. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl dezignovanému generálnímu řediteli poblahopřát k jeho nominaci a také k jeho prezentaci. Zajímalo by mne, jako on, eh, jak muž vědy, eh, pohlíží na stávající vývoj. Mám na mysli poznatky a technologický pokrok, který se vyvíjí exponenciálně, ale samozřejmě s tímto vývojem jde nebo jdou ruku v ruce eh, mnohé hrozby. Jak hodláte nyní Evropskou agenturu pro životní prostředí připravit na eh, tento vývoj a tyto výzvy? A jak nám hodláte stát po boku v našem rozhodování? Pane profesore, vy víte, že eh, v evropských smlouvách je zakotven také princip prevence a eh, před eh, měsícem byla zveřejněna vaše zpráva pod názvem Late Lessons from Early Warning, ehm, z čehož vyplývá, že kdybychom byli brali některá varování vědců vážně dříve a zakomponovali jej do našich rozhodnutí, tak různé škody bychom byli mohli zamezit. Mám Eh, na mysli například eh, oblast eh, znečištění vod což pak bylo spojeno s vysokými náklady na odstraňování. Jak hodláte tento vývoj eh, zařadit do eh, svých eh, konkrétních kroků? A za druhé bych rád věděl, jakou prioritu jste si vytkl vy osobně pro svou práci v Evropské agentur, agentuře pro životní prostředí. Děkuji Richarde Zebre za tyto dvě minuty. Ale máme ještě minutu k dobru. Takže mm, prosil bych o stručnost, aby se dostali na řadu všichni kolegové. Ano, eh, pane Brunsi, máte nyní možnost na to odpovědět. Děkuji, pane Zebre. Pokud jde o nový vědecký a technický vývoj a související rizika, přístup EU mohu podpořit? Myslím, že se zakládá na tří hlavních prvcích. Tím prvním prvkem je princip mm, předběžné opatrnosti, to souvisí s principem nejistoty ve vědě a Evropská unie se oficiálně tedy přihlásila k té opatrnější cestě na rozdíl od jiných aktérů na mezinárodním poli. A já takovýto přístup podporuji. Za druhé, Přístup EU také zahrnuje eh, určitě té veřejné závazky u některých rozhodnutí eh, se nejprve vede veřejná diskuse nejen s parlamentem, ale i s dalšími zúčastněnými stranami. Například to je veřejná diskuse o geneticky modifikovaných organismech, kde je možné zapojení veřejnosti do diskuse. A za třetí, pokud jde o ten princip předběžné opatrnosti u nových technologií a vědy, jakožto to vědec eh, a zástupce znalostní instituce eh, musíte vždy zůstat otevření novým znalostem, novým hodnocením rizik a třeba i novým rozhodnutím, eh, která mohou vést oběma směry. Myslím tedy, že právě tohle hodně souvisí s úlohou EEA, ale v tom širším kontextu principu předběžné opatrnosti či obezřetnosti je také třeba zajišťovat tu veřejnou diskusi, protože eh, pokud jde o rizika a společnost, tam je vždy třeba vést i veřejnou diskusi a to rozhodně podporuji. Pokud jde o té zprávu eh, o ponaučeních, eh, ano, je pravda, že asi byly některé znalosti k dispozici, které vedly směrem k varováním. Je to ale také politická a společenská otázka, co si s tím pak společnost eh, počne. A úlohou EEA je poskytovat co nejlepší informace a znalosti a dávat pokud možno přesvědčivé informaci. Já bych vás chtěl poprosit, eh, abyste dodržoval pravidla hry, protože máme zde ještě mnoho tazatelů a jde o to, aby se eh, dostal ke slovu eh, každý. Takže minuta otázka, dvě minuty odpověď a pak ještě 45 vteřin doplňující otázka a poté ještě odpověď kandidáta. Takže další tazatel je nyní na řadě. Nebo máte, pane zebra ještě doplňující otázku? Takže na, na řadě je nyní uh, Jo Leinen a má jednu minutu. Já vás srdečně vítám zde ve výboru pro životní prostředí. Je nesporné, že Evropská agentura pro životní prostředí je velmi důležitá pro naši práci a vaše analýzy a studie eh, jsou základem eh, našeho zákonodárství a dalších debat. Spolu s ostatními kolegy působím eh, v platformě pro eh, Evropu, eh, která efektivně hospodaří se zdroji a tam zjišťujeme, že v podstatě víme málo o těchto našich aktivitách a jejich dopadech na zdroje a na životní prostředí i přírodu. Tady existuje eh, onen přístup eh, footprint, to znamená stopy, eh, to znamená, že u všech procesů se dozvídáme, jaké stopy zanecháváme, jaké dopady mají naše činnosti a jaké jsou životní cykly. Bude vaše agentura předkládat i takovéto studie? Děkuji, pane Bruningsi. Energetická účinnost Evropě úzce souvisí se systémem výroby a spotřeby a také ehm, potřebujeme samozřejmě e, účinnost z hlediska zdrojů v Evropě. A to, obě tyto věci úzce souvisí s metodikou, jak získávat jasné informace o tom, zda daný výrobek či služba skutečně je ohleduplný k životnímu prostředí, zda je energeticky účinný, účinný z hlediska zdrojů. Ta myšlenka stopy eh, je tedy velice užitečná na takové mikroúrovni, pokud se podíváme na konkrétní eh, výrobek, eh, tak je možná lepší se dívat na analýzu životního cyklu. Jednou z priorit EEA musí být také s, u některých eh, kategorií spotřeby eh, zaměřit se na tyto otázky, pokračovat v této práci. A to hezky eh, souvisí i s některými hlavními politickými cíly Evropské unie obecně. Souvislost s konkrétními výrobky by, myslím, měla být realistická. Mělo by se to týkat především těch uh, uh, některých specifických výrobků. Asi to nemůžeme dělat pro všechny, pro celou škálu výrobků, které jsou vyráběny a spotřebovávány. Takže je třeba si vybrat určité zaměření a to by mělo být i snahou Evropské agentury pro životní prostředí. Děkuji. Ještě doplňující otázka, jo? Ano, vy jste eh, se zmínil o sedmém eh, akčním programu pro životní prostředí, jimž se budeme zanedlouho zabývat. Existují tady klasické výzvy a pak ty nové. Eh, těmi novými to jsou ony nejistoty i pro zdravotnictví a zdraví, koktejlový efekt chemikálí, nanotechnologií a tak dále. Tady ještě se nám nedostává poznatků. Bude to těžištěm ve vaší práci? Pane Brunici, minuta. Well, I think it's definitely... Myslím, že tato otázka určitě je ústředním bodem práce EEA. Souvislost mezi zdravím a zhoršováním životního prostředí nebo kvalitou životního prostředí obecně a také souvislost s novými materiály, které mohou mít vliv na zdraví. To je jedna z devíti priorit EAP a bude to samozřejmě i e, na stole EEA. Už se o tom jednalo, když se třeba hovořilo o nových záležitostech, jako jsou nanotechnologie. Tady bych odkázal na tu první otázku. Je tady jasná souvislost právě s tou zásadou předběžné obezřetnosti. Je třeba Eh, takto přistupovat k novým vědám, uvědomovat si, že tam ještě je velká míra nejistoty v těchto otázkách. Děkuji. Dalším tazatelem je kolega Gebrandy, jedna minuta. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu eh, Brojningsovi, že přišel mezi nás. Je vlastně takovým naším kontaktním bodem s agenturou a těšíme se i do budoucna, že s vámi budeme moci spolupracovat. Nejprve, pokud jde o budoucnost EEA, eh, e eh, víme, že ve Spojených státech je agentura pro ochranu životního prostředí, která má mnohem více úkolů. Eh, například se zabývá i inspekcí, kontrolou předpisů, a právě to je možná achilová pata evropské politiky životního prostředí. Co si o tom myslíte? A ta druhá má otázka se týká vztahu s Evropským parlamentem. Jakožto zpravodaj jsem hodně využíval znalostí agentury pro životní prostředí. A mám pocit, že se zatím dostatečně nevyužívají. Máte nějaké další myšlenky či představy, jak zajistit, aby všechny ty obsáhlé informace a znalosti vaší agentury byly více k dispozici evropským poslancům? Dvě minuty, prosím. For your question for... Děkuji vám za otázku. Pokud jde o úlohu EEA, Eh, jakožto eh, inspektora životního prostředí v Evropě. Vzhledem k tomu, že tady je poměrně velká mezera v provádění některých ekologických politik, myšlenka nějaké inspekce eh, je určitě užitečná. Nicméně diskuse o je tady potom třeba diskutovat o tom, kam by to zapadalo v rámci evropské politiky životního prostředí. Já v tomto okamžiku nejsem příliš proto, aby to zajišťovala EEA, protože podle mého názoru by to znamenalo eh, dosti obsáhlou změnu úkolů a cílů agentury. Vyžadovalo by to jinou eh, organizaci, Eh, jiné vybavení a nevím, jestli je to slučitelné se současnými cíly a úlohou EEA, která má spíše eh, poskytovat nezávislé eh, znalosti a hodnocení. Pokud by to měl být nějaký inspektor či takový policajt životního prostředí, nevím, jak by to bylo se zbytkem úkolů agentury. Myšlenka jako taková určitě má svou hodnotu a je třeba o tom diskutovat v souvislosti s prováděním právních předpisů, ale zároveň je skutečně třeba seriózně zvažovat, kdo by to měl zajišťovat a jaká by tam byla potenciální úloha EA. E Druhá část vaší otázky se týkala bohatých znalostí agentury. Uh, a jak bych to chtěl provázat s Evropským parlamentem. Je to samozřejmě součástí diskuse pro, um, o programu na dalších pět let, takže myslím, že během několika nadcházejících měsíců s vám dostane přesné odpovědi. Děkuji. Žádná doplňující otázka a proto má nyní slovo Hasi jedna minuta. Very much. Děkuji. Zatím Nikdo nehovořil o vaší předchůdkyni Jacqueline McLeod a mě by zajímalo, eh, jaká část její práce nebo ty věci, které ona začala jako nové, eh, jaké chcete dále rozvíjet, eh, v čem chcete pokračovat a k čemu chcete přistoupit jinak. Richard Zeber už mluvil o těch ponaučeních ze zprávy o včasném varování. Myslím, je to příklad takové odvážné zprávy a informování těch, kteří přijímají rozhodnutí. A měla bych velmi ráda věděla, zda chcete pokračovat v takovém proaktivním a odvážném způsobu komunikace s těmi, kteří přijímají rozhodnutí. Thank you uh, for... Děkuji vám za otázku. Za prvé, myslím, že uh, v posledních deseti letech EEA se velice rozrostla. Také zaznamenala uh, rozšíření svých činností, používání nové metodiky, zavedly se různé nové sítě, a myslím, že je to je třeba vzát vlastně hold takovému proaktivnímu přístupu a novátorským kapacitám, které vznikly za vedení mé předchůdkyně. Je jasné, že takový proaktivní, eh, inovativní, předvídavý přístup je zcela nezbytný, jestliže EEA má zůstat eh, takovou agenturou, eh, jakou očekáváte vy jakožto europoslanci. Takže to mé hodnocení těch minulých deseti let je určitě pozitivní. Ano, EEA má svou úlohu a pokud má nadále přispívat k získávání znalostí, vytváření lepších politik na evropské úrovně, tak je samozřejmě takovýto přístup potřebný. Já začnu pracovat k prvnímu červnu, takže nemám ještě eh, úplné informace o všech záležitostech, politikách a procesech, které eh, probíhají v agentuře v tomto okamžiku. Když dovolíte, tak bych eh, tedy raději to dál nekomentoval, nevyjadřoval se dále k práci Jacqueline McLeodové, ale pokud chcete vědět, co si myslím o tomto aktivním, proaktivním přístupu, tak eh, ten považuji za nezbytný pro práci agentury a také pro to, jaké služby má agentura poskytovat eh, klíčovým zúčastněným stranám. Doplňující otázka. Eh, děkuji. Pokud jde o, těch, o ta ponaučení z včasného varování, Jakožto vědec jste asi působil na rozmezí politiky a vědy. Jaký je váš pohled jakožto vědce? Jaké jsou eh, ekologické hrozby a výzvy, eh, kterým zatím ti, kteří vytvářejí politiky, dostatečně nerozumí nebo je dostatečně nevnímají? Které by podle vás měly být v obdobné zprávě třeba za 10, za 20 let. Myslím, že některé z ústředních informací, které jsou možná podceňovány tvůrci politik, možná vyplývají i z práce EEA. Podíváte-li se na stav, na zprávu o stavu životního prostředí, na tu zprávu o včasných varováních nebo o, na jakoukoliv zprávu o světovém životním prostředí, eh, na které se taky EEA podílí, tak je, myslím, jasné, že u některých zásadních aspektů se stav planety zhoršuje. To je například ztráta biologické rozmanitosti, to má velký eh, vliv eh, Dále to je otázka lesů, oceánů, e, těm stále ještě nedostatečně rozumíme. Je zde skutečně celá řada prvků, které jsou možná podceňovány a kterým by se měla věnovat větší pozornost. Promiň. Děkuji, nyní má slova na rozpach jedna minuta. Vy taler i tady udvalg meget tit om vedvarende Často hovoříme o, o trvale udržitelné energie na našich zasedáních. Jedna z velkých výzev pro Evropu bude nedostatek zdrojů. Kdybychom byli schopni opětovně využívat odpadu, to by vyřešilo naše eh, problémy. I problémy s odpadem. Jedna z velkých výzev je eh, přítomnost eh, plastů v mořích. Způsobuje to velké škody, zabíjí eh, to živočichy. Jak se díváte na tuto otázku? A jak si myslíte, že by se to dalo řešit? Měli bychom se soustředit na využití některých eh, odpadů a konkrétně plastů? Dvě minuty. Ano, děkuji za tuto otázku. Já si nemyslím, že eh, já to mám řešit, eh, protože to je rozhodnutí politiků, ale existují určité eh, znalosti a vědomosti, které by měly sloužit jako základ pro rozhodnutí politiků. Recyklace odpadu mm, v lepší integrované politice to je to jádro směrování, které bychom měli e, promítnout do dlouhodobého uvažování v Evropě. A za druhé, když se podíváte na zdroj odpadu, to je určitě e, na západě a e, když řešíme otázku přítomnosti plastu ve východních mořích a oceánech, tak je to plast, který se vlastně dostal do těch moří ze západu. A tady bychom mohli mít návrhy na sedmý eh, akční program pro životní prostředí. Tady je velká mezera eh, v politikách, která tady stále ještě přetrvává. Tady můžeme udělat hodně velký pokrok eh, a to jak na základní úrovni, jak se uh, Eh, dostat z toho životního cyklu, který končí fází odpadu, do jiného systému, kde by se vlastně dále tyto látky využívaly. A pak je tady také ještě Eh, mezera v politikách zabývajících se odpady. Čili já si myslím, že oběma směry by měla se ubírat odpověď na tuto otázku. Čili z mé strany jde o to poskytnout informace a vědomosti, které tady existují, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni českých států. Děkuji. Ještě doplňující otázka? Paní Rozbach. Jenom velice stručně je eh, toto téma, které se domníváte, že je důležité, je tedy v tom případě důležité pro vás, abyste předával informace nám, eh, evropským poslancům, eh, abychom řešili tuto otázku odpadu? Ano, je to důležité předávat takové informace, protože eh, pro diskusy o účinnosti zdrojů je to velice důležité. A je to také důležité pro diskusy o znečišťování životního prostředí a jeho, jeho řešení. Eh, tady by Evropa určitě mohla udělat více a já jsem eh, přesvědčen, že zprávy budou hovořit sami za sebe. Eh, zveřejnění nebo publikace EEA o této věci určitě toto naznačují a je tady možné udělat více v některých eh, materiálech či v některých politikách. Ano, já se domnívám, že to je důležité. Děkuji. Tím jsme se propracovali prvním kolem diskuse spolu s koordinátory a nyní vstoupíme do druhého kola a první eh, tazatelkou je paní Jolanda Hübner. Jedna minuta, prosím. Sorry. Sorry. The micro is not working. Zdá se, že ten mikrofon nefunguje. Prosím, zkuste jiný mikrofon. No. Okay. Okay. Okay. No. Okay. Sorry. E, witam Pana bardzo serdecznie i już trzymam kciuki za Pana entuzjazm. E, Vítám vás tady a držím vám palce, abyste uspěl a jsem přesvědčena, že úspěšný budete. E, věda nezná hranice, je tady jen jedna Evropa a to je velmi krásné prohlášení. Já jsem přesvědčena, že je možné to takto realizovat v praxi. Spolupracoval jste eh, s institucemi ze střední a východní Evropy a mě by zajímalo, o jaký typ spolupráce šlo. A pokud jste s žádnými takovými eh, nespolupracovali, jak se díváte na některé aspekty spolupráce eh, s těmito zeměmi? Mm, chcete s nimi spolupracovat ve všech oblastech? Děkuji za vaše laskavá slova. Ano, já si myslím, že svět vědy, eh, zejména pod zastřešením Evropy, je stále eh, více a více světem bez hranic a nové horizonty výzkumných Programu EU to ještě dále potvrdí a zesposílí. Takže vědecké sítě, které vzniknou v rámci takových programů, budou takto zaměřeny. Mnohé tyto sítě, jak víte, obsahují také instituce výzkumné či veřejné z zemí střední a východní Evropy. Ptáte se, zda jsem s nimi spolupracoval. Říkám ano do omezené míry, ale ano. Byl jsem jeden z těch, kdo Eh, například se podílel na školení eh, vysokých úředníků v Rumunsku o environmentální politice a dále ještě v Maďarsku, v České republice, v Polsku. Ano, e, mám tedy určitou zkušenost, i když rozhodně bych se nemohl tvrdit, že jsem expertem na e, oblast e, životního prostředí ve střední a východní Evropě. A vím, že EEA má v této části Evropy velice silnou síť spolupracovala s těmito zeměmi již v době přibližování k EU. A myslím, že opravdu práce je tady pozoruhodná musím říci, že e, možná u některých institucí je stále ještě určitá mezera, kterou je možné vyplnit, ale to platí ostatně i pro takzvané staré státy EU. E My jsme odhodláni spolupracovat se všemi členskými státy EU a se všemi tedy členskými státy EEA. Jak víte, dochází k takovému rozšíření do zemí e, sousedství a na vaši otázku odpovídám ano, chci udělat v této věci v EA hodně. Děkuji bardzo i také króciutkie pytania. E, Já vám děkuji. A ještě jedna otázka. Nedávno byla agentura obviněna ve věcech transparentnosti. Máte nějaké návrhy ze své strany, aby agentura nikdy nebyla spochybněna ze strany transparenci? Eh, transparentnost je nejlepší eh, pro eh, dobré demokratické postupy. Já si tedy velice cením transparentnosti a nevím, o žádné jiné organizaci v EU, která by měla tak přísná pravidla transparentnosti o zabránění střetu zájmu a podobně jako právě agentura. Ehm, zájmem, naším zájmem je plně tato pravidla aplikovat. To je jedna důležitá věc. A za druhé, Myslím, že jsou tady některé méně formální aspekty transparentnosti, jako je otevřenost vůči partnerům ve všech otázkách a to také chci jasně prosazovat. Správní rada EEA bude některé otázky eh, zkoumat eh, z hlediska eh, těchto bodů, které, o kterých jste hovořila. Děkuji. A nyní má slovo kolega Vittorio Prodi jednu minutu. Grazie innanzitutto per la sua Děkuji. Děkuji za to, že jste tady mezi námi. Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, jak velká, velkou zkušenost přinášíte do EEA. A mám tady jednu politickou otázku. Agentura vlastně poskytuje konzultační služby parlamentu. Je tady jedna věc, která mě eh, velmi zneklidňuje z hlediska oteplování planety. Myslím, že bychom společně měli vynaložit úsilí pro novou politiku, která by nám umožnila širší konsensus na celosvětové úrovni. Co byste mohl navrhnout? Eh, co byste mohl navrhnout vašemu komisaři v této věci? Ano, já sdílím vaše obavy eh, tváří v tvář globálnímu oteplování a eh, také vůči tomu, jak dlouhé, jak, jak dlouho trvá dospět k dohodě Rok 2015, rok 2020 vypadá, že jsou daleko, ale oni jsou vlastně již za rohem. EU se snaží být vedoucí silou v celé řadě bodů těchto nových dohod. Je to prostě taková podnikavá politika, a rozhodně eh, je EU nejambicioznější skupinou zemí. Žádná jiná skupina zemí nepokročila v této snaze tak daleko. Když se podíváte na hlavní aktéry, tak tady máte třeba USA, kde prezident Obama právě nedávno prohlásil, že chce udělat něco s globálním oteplováním, ale jak dobře víte, potřebuje dvou třetinovou většinu eh, v americkém senátu. Eh, a to je 76 eh, senátorů, což teď je politicky velice složité v USA. To je velká výzva pro všechna jednání. Když se podíváte na Čínu, někteří se domnívají, že Eh, myšlení se v Číně velice rychle mění, ale eh, určitě je tady eh, prostě řada lidí, kteří si myslí, že se věci vyvíjejí velmi rychle, například obnovitelné zdroje energií. Od roku 2006 došlo k velkým změnám, ale i tady není jednoduché prosadit závaznou dohodu. Má osob, můj osobní názor je, že bychom měli pracovat na koalicích, které by zahrnovaly všechny tyto země. Chceme-li opravdu pokročit před. Děkuji. Ještě doplňující otázka? Jenom velice stručně. Eh, má druhá otázka je spojena s první. Eh, přizpůsobování se eh, klimatickým změnám podle mého názoru je velmi zanedbávané. Byl bych rád, kdyby agentura pracovala také v této věci a aby byla velice průbojná, mnohem důraznější. Můžete na to reagovat? Agentura už eh, vynakládá velké množství práce na eh, zmírňování důsledků oteplování a přizpůsobování se jemu. To eh, už bylo také součástí předchozího kola jednání v Douha. je tady také takový zneklidňující signál, který z toho <clears throat> vychází, kdy agentura se snaží eh, pracovat na otázkách zmírňování, oteplování a eh, přizpůsobování se mu, eh, protože, jak víte, to už tady je a bude to i velkou výzvou pro mnoho částí Evropy. Potřebujeme tedy mnohem různorodější přístup, podle mého názoru, k těmto otázkám. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Kristýna Kotěres na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Mě vlastně zneklidňuje to, že agentura se změnilo, změnila na eh, někoho, kdo odpovídá na to, co komise neví, na jakési poskytování informací, provádění studií. Mně tady eh, chybí systematický přístup eh, k celé řadě otázek, které by nám umožnily pak mít jasnou politiku. Stále hovoříme o otázce země a přitom je tady otázka vody, ale co vlastně se bude stát, co se bude dít v cyklu vody a hospodaření s vodou následkem klimatických změn. Víme, že Eh, například v létě eh, ve Středomoří eh, dochází k obrovským suchům, zatímco ve střední Evropě dochází k velkým záplavám. To je také velký problém. Politika vůči vodě, vodohospodářství, to je velice důležité a málo se o tom mluví. Musíme hovořit i o dešti z hlediska klimatických změn. To mě tady chybí. Chybí mě tady politika, která by přistupovala k těmto obecným záležitostem a především opakují. Chybí mě tady kon koncepce mnohem integrovanější eh, mm, začlenění všech těchto bodů do celkové obecné politiky. Děkuji. Jedna minut, dvě minuty. Eh, děkuji za tyto otázky. Myslím, že když se na to podíváme eh, systémově a příčně, tak je to zapsáno do eh, práce EEA. Je tady přístup k určitému systémovému přístav, přístupu eh, také k ekosystému. Vím to, protože se na tom již eh, provádějí přípravné práce a bude to začleněno do práce EEA. Já mohu jenom podpořit vaši otázku, že je zapotřebí mít více integrovaný přístup. Současně je to také velká výzva, protože to předpokládá, že budete rozumět všem těm vazbám, vzájemnému ovlivňování a u celé řady těchto aspektů je ještě hodně práce, které zbývá udělat. Určitě je to úkol pro EEA, když říkáte, že eh, nám chybí více globální přístup, eh, že se omezujeme na Evropu, tak já eh, souhlasím, ale současně jak už jsem řekl v předchozí otázce, Evropa je jediná skupina zemí, které, která přijímá eh, závazná pravidla, eh, zavazuje se je respektovat. Velmi silný evropský přístup pro mě je základem eh, k tomu, že i mezinárodně bude silnější přístup. Čili já myslím, že to jsou dvě oblasti, které se nevylučují. Evropský lidská dimenze, světová dimenze se musí propojit i v těch oblastech hledání znalostí a ještě eh, k otázce měst. Ano, já souhlasím, že je možné udělat mnohem více práce o prostředí měst a je možné ve, provádět inovativní práci, eh, a to jak v Evropě, tak i globálně. Děkuji. Děkuji. Doplňující otázka již byla položena a čas vyčerpán, ale přivřu jedno oko. Myslím, že se mě uh, eh, Eh, vidím, že se vám líbila moje otázka, protože vám mm, září oči, svítí vám oči. Čili to je velice důležitá otázka systémového přístupu, ale když mluvím o mezinárodní dimenzi, nemluvím o globalizaci, eh, alespoň ne ve vědění. Například ve Středomoří politika eh, na severu Středomoří není v pravém slova smyslu jenom evropská. Musíme vidět, jak se to ovlivňuje navzájem Eh, jaká je naše vazba, globální klimatická vazba s ostatními. Není to pouze otázka teploty, je to také otázka jiných hodnot. Děkuji. Děkuji, tak jsme to vyrovnali s tím časovým deficitem, pane Brojningsi. Ano, já jsem rád, že vidíte záři v mých očích, když hovoříme o těchto systémových otázkách. Já myslím, že skutečně takový systémový přístup je důležitý pro řešení budoucích výzev. Když hovoříte o Středomoří a o tom, jak to Středomoří je propojeno s dalšími, s Afrikou, eh, s Středním východem, s dalšími oblastmi, ano, tak já si myslím, že eh, komunity eh, vědění by se rozhodně měly zaměřovat více na to, čemu já říkám globální jich. A e, Horizont 2020 rozhodně stimuluje takovýto typ globalizace e, sítí e, znalostí a vědomostí. Je tady ale také eh, velká vazba na, na místní eh, dimenzi vytváření kapacit, aby tady byl opravdu velice silný, solidní eh, systém znalostí a vědomostí. To, myslím, se netýká jenom životního prostředí, ale ještě to širší platnost. Děkuji, Krista Klás, jedna minuta. Tady jsem za vámi. My jako poslanci často požadujeme vědecké důkazy. V eh, ekologii se ale také často pohybujeme na eh, nové půdě endokrinné struktury. Já se domnívám, že nové cíle eh, volají i po eh, nových přístupech. Myslíte, že stačí soustředit se na jednu studii a jak mají být věci vybrání pro zhotovení té studie a jak mají definovat a kdo otázky? Diskuse o ekologických otázkách se neustále mění. Před deseti lety bylo řešením, byla řešení pro mm, energetickou e, účinnost a ochranu životního prostředí biopaliva. Dnes se to mění. Kdo vytváří parametry a jak flexibilní by měla EA být, aby e, dostala vždy novým úvahám a poznatkům a přesto postupovala podle vědeckých e, poznatků a důkazů. Děkuji, pane Broningsi. Já na to pohlížím jako na otázku, kdo rozhoduje o tom, jaký typ vědeckého důkazu nebo poznatku chcete předložit. Výběr vědců, myslím, začíná pokládáním relevantních otázek. A pokládání relevantních otázek zase vyplývá z, částečně z předchozího, eh, předchozích vědeckých znalostí a také částečně ze společenských debat o těchto otázkách. Takže se domnívám, že bychom měli eh, najít střední cestu mezi eh, těmito dvěma póly. To znamená formulovat ty nejstrategičtější otázky eh, do budoucna. I to je součást práce v rámci toho příštího pětiletého pracovního programu EA. Vy jste se zmínila o biopalivech jako příklad tématu kde jsme zaznamenali velký vědecký pokrok a současně spochybňovali předchozí eh, premisy. Já myslím, že to je eh, správné. Před deseti lety jsme to považovali mnozí jako všelek a eh, nyní o tom debatujeme. Já se domnívám, že ta vědecká otevřenost a upřímnost v této debatě by se mělo rozšířit i na jiné debaty. Výběr vědců a také zdali se spolehat na jednu zprávu nebo studií ne. Určitě ne. Věda je celý soubor poznatků, který eh, vzniká eh, díky práce eh, celé sítě, mezinárodní sítě vědců, kteří zhromážďují ve svých zprávách a organizacích nejrůznější poznatky, ať už je to zpráva GEP nebo nejrůznější jiné mezinárodní zprávy a sítě vědců. Je nutno postupovat transparentně transparentně a také obezřetně při výběru skupin vědců, eh, které, kteří mm, mají podporovat, kteří mají podporovat politická rozhodnutí. Děkuji. Ještě doplňující otázka. Velmi stručně eh, v rámci hodnocení vědeckých studií eh, měly by tam sehrávat roli i ekonomické otázky. Ta riziková bilance by měla také v ekologii nebo životním prostředí sehrávat určitou roli podle vás? Já mám za to, že pokud se domníváte, že ekologické otázky souvisí i e, se systémem e, spotřeby, produkce a distribucí e, nákladů a užitků ve společnosti, pak je, myslím, logické, že ekonomické uvažování je důležité při rozhodování o environmentálních politikách. To neznamená, že bychom měli přijímat velmi eh, rychlá rozhodování o tom, co eh, je nákladné, co je ekonomické, eh, co zaplňuje konkurenční mezery a tak dále. V těchto tvrzeních musíme být opatrní, ale souvisí životní prostředí se systémem produkce, spotřeby, distribuce, z náklady, ano, tak je to určitě i otázka ekonomická. Děkuji a nyní má slovo Karin Kadenbach. Eh, jedna minuta. Já bych navázala na kolegyni Klas. I když eh, se jmenujete EEA, eh, tak určitě pociťujete globální odpovědnost. Moje otázka se týká biodiverzity a biomasy a agrohnojiv. Domníváte se, na základě studií, které vaše agentura dává k dispozici, že to, co nyní komise předložila, odpovídá varováním eh, té studie, anebo by to mělo doznat ještě dalšího zlepšení a zejména pokud jde o v oblasti využívání půdy. A za druhé, eh, z médií dnes vyplývá, že komisař pro eh, zdravotnictví opět zahájil svou kampaň proti geneticky eh, modifikovanému osivu v Evropě. My máme už nejrůznější údaje, například o úhynu včelstev a tak dále v důsledku klon, geneticky modifikovaných postupů, jak a včel čem spatřujete eh, svou, svou odpovědnost v tomto ohledu? Pan Brunings. První otázka k biomase. Jak jsem již uvedl, před deseti i pěti lety to um, bylo považováno za jedno z možných řešení energetických problémů. Dnes je to um, mnohem problematičtější a mnohem více se o tom debatuje. Když se používá, podíváte na využívání půdy a změny využívání půdy a propojení se zemědělstvím, tak eh, to, myslím, přesahuje kapacity i odpovědnosti EEA. To je fakt, ale současně myslím, že EEA volala po lepší integraci environmentálních eh, výzev a rizik eh, do globální politiky již delší dobu, zejména pokud jde o eh, zemědělské subvence, co subvencovat, jaké využití půdy, co nesubvencovat a tak dále. Tady bych odkázal na práci, která již byla odvedena a na lepší integraci těchto témat do politiky. Pokud jde o geneticky modifikované potraviny, já podporuji evropský systém, který eh, vychází z několika principů, z principu předběžné opatrnosti, k němuž přistupujeme přísněji než eh, USA, Brazílie a tak dále. Dále zveřejňování vědeckých důkazů, rovněž eh, v rukou producentů, dále účast veřejnosti a také eh, rovnováha mezi jednotlivými evropskými institucemi, ale musím říci, že v tomto tématu je to spíše EFSA, Evropská agentura pro potraviny, která má eh, vůdčí roli a která by měla monitorovat postupy. Eh, obecně řečeno jako vědecká a znalostní organizace musíme být otevřeni novým poznatkům, které vstupují do rozhodovacích procesů. Takže vědecká přísnost a vědecké, přísně vědecké postupy jsou eh, tady určitě eh, důležité. Ještě doplňující otázka. Takže EFSA jako vůdčí role. Nebylo by to pro vás zajímavé skutečně sehrát tady vůdčí roli, protože tady jde více než eh, pouze o eh, bezpečnost potraviny. potraviny. Já si myslím, že v rámci distribuci rolí mezi agenturami eh, tady už určitý výběr byl učeněn. EFSA je zde od toho, aby dohlížela na nezávadnost potravy na mm, obdobné postupy. To ale neznamená, že EEA by nemohla určitou roli sehrávat v tomto procesu, ale měla by to být role, která je nyní limitována na ekologické aspekty. EEA tady zaujala svou pozici v rámci například politické integrace v souvislosti například se společnou zemědělskou e, politikou. Je to otázka rozdělení odpovědností za úkoly. Děkuji vám. A nyní má slovo Jose Manuel Fernández. Jedna minuta, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl pozdravit pana designovaného výkonného ředitele a již nyní mu popřát mnoho štěstí. Pokud jde o víceletý finanční rámec, chtěl bych vědět, co si o tomto víceletém finančním rámci v oblasti životního prostředí na eh, léta 2014 až 2020 myslíte a co můžeme udělat eh, k realizaci ekologických cílů vyplývajících ze strategie Evropa 2020 a které také vyplývají z akčního programu pro životní prostředí. Sledem k návrhu rady. Bych chtěl vědět, co si o tom myslíte a co si myslíte o e, e, cílech definovaných radou a navržených e, komisí. Jak toho dosáhnout? Děkuji za tyto otázky. Já mám za to, že nyní vedeme skutečně politickou debatu a probíhá to tady už několik dní. Názor eh, mnoha poslanců parlamentu se velmi liší od eh, názoru eh, na úrovni Rady nebo Evropské komise musíme vyčkat výsledku a toho, jaké to bude mít dopady na rozpočet. E a, a když hovoříme vyčkat, tak to neznamená čekat pasivně, odevzdaně. Vím, že do toho jednání s komisí eh, už eh, vstoupilo eh, mnoho úsilí. Pokud dochází ke krácení rozpočtu, pak je zjevné, že budeme muset vést debatu o prioritách, protože můžeme dosáhnout vyšší míry účinnosti, ale pouze do určité hranice takže priority budou muset být eh, diskutovány. Já mohu pouze doufat, že ten, kdo bude odpovědný od června za těch dalších pět let, takže rozpočtové eh, škrty eh, se nedotknou stěžejních úkolů agentury. A že ti, kteří požadují více úkolů, produktů, služeb, si uvědomí, že je nutno vnést do eh, debaty určitý, či určitou dávku realismu. Pohybujeme-li se v mezích zkráceného rozpočtu, ale určitě eh, to doputuje na můj stůl, tento úkol a budu to muset probrat eh, s příslušnými orgány mé agentury. Děkuji. Doplňující otázka. My máme nyní Evropský rok občana. Domnívám se, že agentura je známa pouze několika málo občanům a ještě menší počet ví, čím se agentura vlastně zabývá. Otázka, jak lze během tohoto eh, eh, roku evropského občana eh, agenturu lépe představit, přiblížit občanům, případně i občany zapojit do našich společných ekologických cílů a jejich naplňování. Já se domnívám, že během posledních pěti, deseti eh, letech se eh, agentura věnovala eh, programu komunikace a zapojovala občany do své působnosti a své činnosti více než kdykoliv jindy. Je to skutečně v našem hledáčku a je to jedna z priorit. Vím také, že zaměstnanci agentury Eh, navazovali a rozvíjeli kontakty s občanskou společností, s subjekty eh, v četných debatách a že část komunikace je věnovaná právě jim. A současně nadcházejícím období, tedy pětiletém plánu, to bude jedním z prvků, jenž je stěžení, eh, jak komunikovat s občany a jak zrelevantnit naše informace právě pro občany a politické rozhodování. Děkuji. Dalším tazatelem je pan Pavel Poc. Děkuji. Vítejte, pane profesore, tady jsem. Rád bych se vrátil k agentuře EFSA e e a mnohem se činnosti prolínají. Nedávno jste se zabývali například otázkou včelstev a tak dále. Jak byste definoval a si představoval budoucí kooperaci mezi EA a EFSO a jak byste ji chtěl zlepšit? Myslím, že musím být upřímný. Nevím, eh, toho mnoho o vztazích mezi EA a EFSA. E Je to něco, co nelze si někde pročítat nebo se dozvědět. Eh, to jsem v posledních měsících nezvládl. To znamená, že vám nyní nemohu říci, jaké přesně ty vztahy jsou a v čem vidím možnost zlepšení. Ale obecně řečeno si myslím, že kooperace mezi E a, a ostatními agenturami by měla vycházet jednak z jasného rozdělení úkolů, tak aby nedocházelo ke zdvojování práce. Za druhé, bez té mm, je nutno Eh, hledat možnost doplňkovosti nebo eh, doplňování eh, znalostí a vzájemného fungování a dovedu si představit, že v určitých oblastech by bylo dobré vytvořit pracovní programy a také vlastně kanály pro komunikace a případně i podávání zpráv, ale nevím, do jaké míry je to možné nyní v strukturovaném eh, způsobu nebo strukturovaným způsobem mezi agenturami. To nevím. Musím být upřímný eh, eh, a musím říci, že v této chvíli mi není znám ten konkrétní vztah mezi EA a EFSO. Doplňující otázka. Velmi konkrétní, invazivní Cizí druhy, tady vznikla o tom zpráva, nyní se připravuje i e, nová legislativa z nová, Jaký je váš názor? Again, I, I can only be honest. Opět mohu být pouze upřímný a říci, že nemám dostatek konkrétních znalostí k tomu, abych e, tady podal jednoznačná tvrzení. E, to je předmětem eh, podrobnějších eh, zpráv, které se musím, musím prostudovat. Děkuji a tím se dostáváme k třetímu, poslednímu kolu otázek a odpovědí. Jako první má slovo paní Morku Najte. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste se dostavil na dnešní slyšení a že máme tedy možnost klást vám otázky. Já mám otázku týkající se Balckého moře. Asi víte, že to je nejznečištěnější moře na světě. A víme, jaké to má důvody. A i když už byla přijata určitá opatření eh, ve snaze omezit množství fosfátů ve vodě, také byla přijata opatření eh, k ekologizaci z našeho zemědělství. Nicméně většina těchto opatření se týkají spíše budoucnosti, ale to znečištění je aktuální. Myslíte si, že byla přijata dostatečná opatření a myslíte si, že ta opatření eh, byla přijata eh, včas je tady také projekt Nord Stream. Máme určité informace, že po vybudování větve eh, tohoto ropovodu se to znečištění v Balckém zem, eh, moři ještě zvětšilo. Tak vy jste na začátku říkala, že Balcké eh, moře je jedno z nejznečištěnějších moří na světě. To samozřejmě souvisí s historií, s industrializací a se zemědělstvím v dané oblasti. Uh, vaše otázka, zda ta opatření stačí, tak evidentně ne. Je ještě třeba učinit velký pokrok ke zlepšení kvality životního prostředí, to se rozumí samo sebou. A jaký typ opatření eh, lze realisticky eh, přijmout co možná nejrychleji, to do značné míry je věc spíše pro politickou diskusi, pro eh, priority těch zemí, které eh, leží na břehu Balackého moře, je jich několik. A také je to otázka, kterou je třeba řešit ve stazích eh, s Ruskem. A to je problematické v tom smyslu, že my tady jako EEA také máme kontakty, je tady také Baltská rada, eh, funguje nějaká akce na, eh, v oblasti životního prostředí na Balckém pobřeží, ale jde to pomalu. A není to dáno jenom historií průmyslovou, ale také historií institucionální v tom, že byly názorové rozdíly na to, co je důležitější, zda je důležitější hospodářský rozvoj, jak je možné do něj zasahovat, jaká pravidla a předpisy jsou přijatelné tak aby se neohrozila konkurenceschopnost. To vše vstupuje do diskuse o životním prostředí. Ale skutečně ta opatření asi ještě nestačí. A když hovoříte o nových zásazích, jako je ropovod, tak myslím, že je třeba hodnotit stav životního prostředí a to by, toto hodnocení by potom mělo být základem pro politická rozhodnutí. Doplňující otázka. Klausimas prie to paties, kadangi. Mám ještě jednu otázku. Litva brzy převezme předsednictví Evropské unie a jednou z priorit bude právě strategie pro uh, Baltské moře. Pobaltské eh, státy eh, dobře spolupracují v různých oblastech a snaží se určit priority, eh, dát prioritu i ekologickým otázkám. Myslíte si, že je způsob, jak zlepšit provádění strategie pro Baltské moře, tak aby měla lepší výsledky, třeba pomocí více peněz nebo lepší institucionální spolupráce? Tak já odpovím z hlediska EEA. Myslím, že EEA ve své historii velice dobře spolupracovala jak s předsednictvími, teď to bude tedy Litva. Myslím, že se můžete spolehnout na EEA, jakožto znalostní instituci, která bude podporovat eh, ten ekologický program, který má Litva na mysli. Vím, že EEA eh, spolupracuje na té ekologické agendě i s Litvou. Pokud jde o zlepšení strategie pro Balecké moře, to samozřejmě není rozhodnutí nebo volba EEA. Ti, kteří rozhodnou o posílení strategie, mohou počítat s tím, že EEA bude působit jako partner se znalostmi a také partner institucí v pobaleckých zemí. Pokud jde o budování kapacit, šíření informací, poskytování eh, vědeckých podkladů, Eh, hodnocení, zlepšení výkonnosti. Ano, ve všech těchto věcech můžeme být určitě partnery. Děkuji vám. Další je paní Jota Hauk. Děkuji. Pane Brojningsi, Dosud jste řídil vědecké instituty nebo myšlenkové trusty a nyní byste měl eh, vést Evropskou agenturu a tudíž byste byl součástí evropské administrativy a měl byste podléhat také evropskému rozpočtovému eh, procesu a víceletým finančním plánům. Eh, my jako parlament víme, že rozpočet je vlastně odraz politiky, ale eh, my také eh, víme, že ani komise, ani eh, rada to nemyslejí s rozpočtem zcela vážně to, co si přece vzali. To znamená, moje otázka na vás, jak chcete realizovat svůj pětiletý eh, plán. Jednak eh, přesvědčit eh, vaše partnerská generální ředitelství, aby připravili řádný rozpočet, aby Evropský parlament neměl příliš mnoho práce a jak chcete pak svou řídící nebo správní radu odpolitizovat tak, aby se zasadili u svých členských eh, států za eh, řádný rozpočet pro EEA. Eh, vy jste řekl, že nejste politik, ale já se domnívám, že se jim budete muset stát. chcete-li mít řádný rozpočet? V tom byla už i obsažena doplňující otázka, pane Bruningsi. Jako tvůrce politik eh, se teď budu muset eh, zdát takovým strategickým obhájcem EEA a jejího rozpočtu. Tak EEA může v jednání použít takové dvě, dva hlavní argumenty. Jinak je to potřebnost práce EEA, protože nikdo eh, to nedělá jiný. A za druhé je to kvalita její práce. To obojí jsou argumenty. A kromě toho se objevují nové požadavky na EEA. A jak jsem říkal, eh, samozřejmě tady je určitý limit eh, efektivity. Buď se poskytne rozpočet na všechno další a zároveň ale chcete být efektivní, ale všecko má své hranice. Jak zapojit eh, vlastně eh, to představenstvo, agentury, to je také důležitá strategická část fungování. A myslím si, že představenstvo agentury eh, v předchozích letech se podílelo na všech strategických rozhodnutích. Teď EEA pracuje na plánu pro dalších pět let a musí být jasné, že diskuse o rozpočtu jsou určitou podmínkou celé této debaty a je třeba to brát vážně. A to si uvědomuje i současné vedení EEA, uvědomuje si to i představenstvo EEA, uvědomují si, že je tam třeba zaujmout nějaký postoj a tento postoj bude určitě sdělen generálním ředitelstvím, radě a pak půjde o politické rozhodnutí. Ganz, ganz kurz. Velmi, velmi stručně. 20 vteřin. Takže jste připraven, jestliže komise eh, vám bude zadávat stále nové a nové úkoly, ale nikoli nové finanční prostředky. Jednoho dne tyto nové úkoly odmítnout. Moji podporu máte v tom. I, I will be a little bit... Možná bych to trochu niancoval. Pokud eh, jsou, je vám ukládáno více úkolů a rozpočet nenarůstá, pak je třeba vést seriózní diskusy o prioritách. To neznamená, eh, že by ty nové úkoly nemohly být prioritní, ale je třeba se na to podívat jako celek a pak si vyjasnit, jaké jsou priority. Ale samozřejmě vše má své hranice a myslím, že ano. Uh, že eh, to je eh, důležitá část té nadcházející práce. To si uvědomuji. Děkuji a nyní má slovo paní Margarete Alt. Děkuji. Vítejte. Eh, teď budu hovořit tedy dánsky, abyste si zvykal, že můžete slyšet i dánštinu. Já doufám, že budeme mít s vámi tak kvalitní spolupráci jako s vaší předchůdkyní. Dovolte takový stručný komentář. Vy jste odpovídal na nějakou otázku o geneticky modifikovaných organismech a na vztahy s EFSA. Vy jste říkal, že jako vědec se držíte zásady předběžné opatrnosti. Tato zásada se zohledňuje u lidského zdraví, u přírody a myslím, že se musí zohledňovat i u biologické rozmanitosti. Musí tuto zásadu používat i vědci. Já jsem na petičním, pracuji také v petičním výboru, máme mnoho peticí, které se týkají životního prostředí a, toto, že, a toho, že transparentnost eh, v životním prostředí nevždy funguje. Byla bych ráda, kdyby si agentura uvědomila důležitost transparentnosti a že ta transparentnost se týká také Arhuské úmluvy, což je taky eh, vlastně z Dánska mimochodem. A myslím, že byste všechny tyto myšlenky měl podporovat. Tak v tomto okamžiku eh, moje dánština je opravdu velice omezená, ale chystám se eh, brát soukromé lekce, abych zlepšil to minimum, co zatím ovládám. Vy jste hovořila o velice dobré spolupráci s Jacqueline McLeod. Eh, já už jsem říkala ve svém úvodním prohlášení, nejen proto, že bych tady, se to od mě očekává, ale že je to pro mě důležité. Opravdu bych chtěl s vámi navázat stejně kvalitní vztahy, jako měla Jacqueline McLeod. Pokud jde o geneticky modifikované organismy a o e, tu zásadu předběžné opatrnosti. Ano, já vím, že to je sporná otázka a vím, že vědci eh, vlastně mají různé za sebou pozadí, když eh, toto diskutují, dívají se na to z různých pohledů, v závislosti na to, odkud eh, jsou. Ehm, jedna zpráva FAO hovoří o takových zásadních vědeckých publikacích, kde by byly ehm, uvedeny eh, pro a proti. A když se vlastně vyhodnotila ta pro a proti, tak se ukázalo, že nelze dospět přesvědčují k přesvědčivému závěru. A myslím si, že my jakožto znalostní instituce musíme být otevřená, ale také kritická vůči dalším informacím, které se objeví. Především proto, že to je sporná záležitost, to si uvědomuji. A vím, že veřejná diskuse na toto téma také není právě jednoduchá. A abychom tedy měli solidní znalosti, eh, tak abychom skutečně mohli vést jasnou diskusi o geneticky modifikovaných organismech, tam opravdu potřebujeme i zapojení vědců, a, kteří mohou samozřejmě se podílet i na formování politik. Děkuji, Margareta Auken, sedm vteřin. Díla. Děkuji. Je pravda, že je neuvěřitelné, jak se tady v některých věcech shodneme s kolegy. Ale ještě jsem mi odpověděl na tu otázku ohledně Arhuské úmluvy. Myslím, že vy hovoříte o té zásadě předběžné opatrnosti, jako kdyby to byla zásada vědecká. Ale je třeba si uvědomit, jak platí zásada předběžné opatrnosti u přírody. A zajímavé mě váš názor, nikoli názor FAO odpověď. Ano, já si uvědomuji, že zásada předběžné opatrnosti má chránit životní prostředí a zdraví. V tomto smyslu to podporuji a v tomto smyslu také podporuji evropské vnímání této otázky. Ne třeba právě to liberální vnímání, jako některé jiné subjekty. Ano, já samozřejmě dobře znám eh, Arhuskou úmluvu, znám už eh, dánská města a Eh, samozřejmě je třeba vést otevřenou a transparentní diskusi o otázkách a poskytovat informace občanům a různým společenským skupinám. A já jsem velkým zastáncem takovéto transparentnosti a otevřenosti a myslím, že v tomto mohu souhlasit asi s eh, tónem vaší otázky. A nyní eh, v neposlední řadě Julie Gerling. Děkuji. Já bych navázala na tu poslední otázku, ale trochu v jiném duchu. Já jsem také chtěla hovořit o zásadě předběžné opatrnosti a analýze rizik. Jedním z hlavních cílů EEA je poskytování informací, které budou kvalitní, poskytovány včas a také příslušné eh, posuzování a hodnocení. My tady ale často zjišťujeme, že ta hodnocení se netýkají analýzy rizik, ale spíše vnímání nebezpečí a to, myslím, není úplně vždy vhodné. Dále, pokud eh, přistupujeme nebo postupujeme na základě těch možných nebezpečí a na základě zásady předběžné opatrnosti, často dostatečně eh, nezohledňujeme nezamýšlené dopady takového postupu, protože my někdy třeba chceme zastavit používání určitých látek, ale místo toho se začnou používat jiné látky, které také mají dopady na životní prostředí a na počátku se to neuvážilo. Já bych se vás tedy chtěla zeptat. Trochu mě překvapilo, no všichni, všichni z toho byli nadšení, mě to moc ne, nelíbilo, to byla ta ponaučení ze systému včasného varování. Ta část o zásadě předběžné opatrnosti uvádí, že tady existuje e, určité spiknutí hospodářských a politických zájmů. Mě by zajímalo, jak vy to vnímáte a chtěla bych se zeptat, zda skutečně budete provádět řádnou eh, analýzu rizik v agentuře. Děkuji za vaši otázku. Za prvé, když provádíte analýzu rizik a posuzování rizik, tak eh, podíváme-li se na metodickou literaturu, tak panuje poměrně široký konsenzus v tom smyslu, že to má vždycky dvě stránky. Jednak je to taková objektivnější stránka a jednak taková subjektivnější stránka. A to se týká toho vnímání. Ano, to vnímání je důležité a týká se to také toho, kolik rizika, eh, jaké důsledky jakožto společnost jsme ochotni přejmout a jak k něm přistoupit. Takže ten objektivní a subjektivní prvek eh, jsou věci důležité pro posuzování rizik. A samozřejmě by měly být vyvážené obě tyto stránky. Souhlasím, že nezamýšlené dopady politik by měly hrát větší úlohu, například v hodnocení ex ante. Já už jsem provedl některé metodické práce ohledně vedlejších eh, efektech, ať už zamýšlených nebo nezamýšlených, takže myslím, že eh, mám dobrou pozici k tomu, abych o tom mohl hovořit. To je třeba otázka látek, které nahradily látky poškozující ozon. Eh, existuje i publikace o, na toto téma. Z metodického hlediska bych tedy odpověděl takto. Mohu se vyjádřit k té zprávě o ponaučení se systému včasného varování. Já jsem se nepodíval na této zprávě, jestli jsem z toho nadšený nebo ne, tak to je spíš asi takový osobní pocit a nelze to vnímat jako postoj instituce. Děkuji. Jenom stručná návazná otázka. Ten dokument, pokud se bude používat tak dlouho jako ten předchozí, tak tady bude s námi asi 10 let. A mě by tedy velice zajímalo do budoucna, eh, zda se od toho nějak distancujete nebo jak se k tomu postavíte. Tak já se rozhodně nechci distancovat eh, od něčeho. Myslím, že to asi není eh, cílem tohoto slyšení. Chci říct velice jasně, že podporuji závěry zprávy, která vychází na celém souboru různých znalostí a informací, jimž vědci přispěli do diskuse i v minulosti. Některé věci se třeba důsledně nesledovaly. My jsme něco, takovou podobnou práci dělali i zde tady ve Flandrech a je třeba, aby se to použilo jako základ pro diskusy o politikách. Je třeba se podívat na historii těch poznatků, které jste poskytovali tvůrcům politik a také se podívat na to, jaké byly zamýšlené i nezamýšlené důsledky těchto kroků. Děkuji. Tím jsme dospěli ke konci třetího kola otázek a odpovědí, třetího a posledního. Eh, pan Burnings, náš kandidát, eh, bude mít ještě jednou příležitost podat eh, závěrečný, závěrečné stanovisko. Pět minut, prosím, chcete-li. Já myslím, že to bude i kratší. Chtěl bych vám poděkovat za upřímné eh, otázky, za otevřenou diskusi. Myslím, že mnoho eh, otázek se eh, týkalo financí, procesů, partnerů a dalších aspektů spojených se širším politickým zaměřením EU. Pro mě to dokazuje velký zájem výboru Envy o všechny tyto otázky a je to také pro mě určitý druh podpory eh, pro budoucí spolupráci s vaším výborem. Já bych chtěl ještě zopakovat svůj závazek eh, vůči vašemu výboru. Já vím, že jste si vytvořila, vytvořili se s Jacqueline McLeodovou velice dobré vztahy a já bych chtěl tuto tradici udržet. Také chápu z celé řady otázek, že je tady snaha o dobrou veřejnou komunikaci, e, o práci EEA, což, va, což jde také za širší rámec jenom tohoto výboru. Eh, je to určitě velice eh, důležité pro pracovní program EEA a mě to velmi leží na srdci. Byly tady některé otázky o transparentnosti, o celých procesech, o odpovědnosti. Já už jsem to řekl, transparentnost pro mě je základem důvěry a důvěra je základ pro společnou práci. Eh, ať už sdílíme nebo nezdílíme určitý názor. Také jsem z diskuse pochopil to, že je tady určitý zájem o inovované eh, technologie, ale také o posouzení rizik, které přinášejí. A já eh, do budoucna jakožto ředitel této znalostní, vědomostní eh, agentury si uvědomuji, že tady je třeba odvést hodně práce. Právě proto tady EEA je a chceme přispět k této Eh, diskusi. Eh, to by mohlo pomoci vám i radě, i komisi eh, přijmout dobrá rozhodnutí. Zaznamenala jsem také zájem o řadu otázek u témat, která jdou za hranice členů EU, ať už jde o Středomoří nebo o Balt nebo o rozvojové země. A tady eh, chápu, že úloha EEA v minulosti byla také takovým určitým referenčním eh, bodem pro všechny tyto vztahy. Uvědomujeme si, že se nemůžeme eh, zaměřit jenom na takovou úzkou skupinu členů EEA a to má svůj, svou důležitost také pro budoucnost. Jak víte, my, já říkám my, ale přitom ještě nejsem ředitelem, eh, když říkám my, mám na mysli eh, správní radu, eh, Budeme pracovat na nadcházejícím pětiletém plánu. Víme, že jsou tady rozpočtová omezení, kolem toho se vede politická diskuse. Já mohu jen říci, že Vše je připravováno velmi seriózně pracovníky EEA a správní rada je velice seriózně zaměřena na tyto strategické otázky pro budoucnost. EEA věřím, že Eh, bude mít silný program, realistický program, který umožní eh, udržet centrální úlohu a velice kvalitní práci pro nadcházejících pět let. A v tomto duchu myslím, že to bude velmi dobrý základ pro eh, to, abychom byli dobrým partnerem pro další evropské instituce, včetně Evropského parlamentu a velmi se těším na budoucí spolupráce. Děkuji. Yeah, Herr Bräunings, Pane Broningsi, srdečně vám děkuji za odpovědi, které jste nám podal, za eh, dobrou prezentaci a musím také dodat, že jste v některých případech jednoznačně eh, řekl, eh, že se odpovědi zříkáte, že se napřed musíte připravit a důkladně začíst do eh, podkladu, které ještě neznáte. To se mi líbilo. EEA je pro nás důležitou agenturou, zejména pro náš výbor a naší práci. Někteří kolegové se toho již dotkli, i toho, že spolupráce by mohla být ještě zesílena, eh, protože naši zpravodajové určitě mohou eh, sát med eh, z vašich zpráv. My v Evropském parlamentu nemáme vědeckou službu. To je určitá mezera, kterou by Evropská agentura pro životní prostředí mohla vyplnit. A e, v rámci skupiny koordinátorů e, vy vyhotovíme e, dopis, návrh tohoto dopisu necháme kolovat a pak ten dopis také zveřejníme, bude určen právě panu Bruningsovi. Já vám děkuji a hledím vstříc dobré spolupráci a těsné spolupráci, mohu říct si závěrem. A kdykoliv jste srdečně zván do našeho výboru, budete-li eh, v těchto našich končinách. Dobře, takže jsme dospěli eh, ke konci eh, pořadu jednání. Ostatně chci ještě přivítat skupinu návštěvníků a sice eh, z eh, DG Překlady z Lucemburku. Tady máme 16 praktikantů, kteří zde byli už i včera. Srdečně vítejte, vy jste eh, naší budoucností dříve nebo později a velmi důležití pro naši práci v parlamentu. Doufám, že jste získali dobrý dojem z naší práce. V 17.30 se koná zasedání koordinátorů s vyloučením veřejnosti veřejnosti. A poslední bod pořadu jednání 16. Tady mám jedno sdělení. 25. a 26. února se koná příští schůze výbora, výboru. 25. začínáme v 15 hodin a 26. pak eh, máme vyhrazeno celé dopoledne pro debatu a hlasování. Tím pádem uzavírám schůzi eh, výboru a přeji všem hezký zbytek dne.